Okay, um, I have to start because I can't let the agenda get too far behind as I have to leave you and go. Dobré ráno, zahájíme naše zasedání, abychom neměli spoždění. Eh, Chystá se konference o Eh, dokumentu našem zatím neformálním, jakkoliv ho budeme nazývat. Především si přivítat všechny členy výboru a chtěla bych si jim věnovat eh, přijetí pořadu jednání. Nikdo neříkáte, že by se neměl přijmout pořad jednání. Schválíme zápis 11. dubna. Eh, ano, můžeme schválit. Výborně. sdělení předsedkyně chtěla bych jen eh, říci, že obecnou praxí je, že neposíláme formální eh, revize eh, programu, návrhu pořadu jednání, ale vzhledem k tomu, že došlo k celé řadě změn ohledně dnešního pořadu jednání, tak je to výjimka. A hlavní změna oproti původnímu návrhu spočívá v tom, že přijetí návrhu usnesení o budoucích legislativních návrzích o EMU je odsunut na později. A bude to probíráno dnes později a v důsledku toho se také odkládá 20, na 27. květen plánovaná výměna názorů s komisařem Barnierem a e, v mezičase e, zavedeme do dnešního pořadu jedného, eh, dnešního jednání eh, zprávu Gunara Hockmarka. To bude dnes odpoledne. Tím se také změnilo číslování bodů. Takže oproti včerejšímu návrhu pořadu jednání vypadá program jinak. To bych chtěla říci všem, kdo poslouchají webstream a mají po ruce pořád jednání ze včerejška. Velice mě těší, že je tu generální ředitel Eurostatu, pan eh, Walter Rademacher, se kterým povedeme výměnu názoru. Já vím, že to je velice obtížné Eh, abychom se zde sešli po té, co jsme měli minulý týden práci ve volebních okrscích, ale jsme opravdu velice zvědaví a, a zajímá nás, jak to vypadá se statistikami a mm, pan eh, Rademacher bude eh, právě tím člověkem, který nás bude hlouběji informovat o tom, jak vypadá situace. Těšíme se také na velice zajímavou diskuzi. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně za vaše pozvání. Vážené poslankyně, vážení poslanci, před rokem jsem zde poprvé před vámi promluvila, abych diskutovala o, stat, o stavu evropských statistik. Dnes velice vítám tuto příležitost o dialogu o statistikách. Eh, jsem rád, že se dostalo pravidelnou příležitostí k tomu, abychom eh, mohli takto ukázat, eh, že si uvědomujeme, jaká je situace, že chceme být transparentní a chceme projevovat naši zodpovědnost. Jsem spokojen s pokrokem od loňského roku. Evropský Evropský statistický systém ESS a Eurostat jej vede, ukázal svou hodnotu v obtížném kontextu. Stále produkuje e, rozmanité oficiální statistiky, které jsou zásadní pro četné politiky Evropské unie i národní úroveň. Abych to ilustroval, rád bych vám ukázal, jak e, jaké statistiky vznikaly od eh, dubna v Eurostatu. Eh, máte ve svých eh, dokumentech takový graf, který jasně ukazuje, kolik tiskových zpráv jsme uveřejnili od začátku dubna. A ve svých dokumentech najdete odhady, které se týkají těch tří případů Zaprvé to inflace, e, eurozóně, nezaměstnanost a tisková zpráva o deficitu a dluhu. A ve e, svém dokumentu tedy najdete také e, čtvrtletní souhrn statistických údajů a já bych velice rád vám toto poskytoval pravidelně. To je takový servis, který vám pomáhá abyste vždy měli aktuální informace, ale také si jej můžete stáhnout s posledními čísly z Eurostatu. Můžete si to stáhnout přímo jako aplikaci na mobil. To ukazuje, že statistiky jsou velice zásadní pro politické diskuze a politické rozhodování. Bez eh, správně a cíleně vedených eh, politik by demokratická legitimnost, výkonnost a veřejná eh, přijatelnost ruských politik byla eh, nižší. Snažíme se jasně kvantifikovat cíle a eh, zaměřovat se na body, které jsou důležité pro Evropskou strategii 2020 a ekonomické řízení. Dohodli jsme se na e, přísné právní reformě, abychom podpořili nezávislé a efektivní řízení ESS. Máme nyní náročný dohled e, díky nástrojům a standardům, který nám umožňuje skutečnou zároku e, důvěryhodnosti, nezávislosti, přesnosti a jasných časových linií našich veřejných statistik nebo statistik veřejných financí a v následujících letech se chceme takto řídit eh, našimi cíly zaměřené modernizaci sdílených systémů produkce. Máme vysoké standardy, solidní, kvalitní skutečně pokročilé inovativní technologie. Díky tomu se můžeme zabývat politikami v oblasti, jako je klimatická změna životní prostředí, regionální a sociální soudržnost a blaho občanů. Tato e, agenda modernizace vyžaduje stálou podporu a politické úsilí. Nyní dnes mohu hovořit také o určité únavě z reform u mnoha partnerů, kteří spolupracují s ESS, kteří e, si e, připadají zmožení nyní těmi hlubokými reformami, které eh, pro, probíhají. Statistiky jsou stále náročnější a zdroje e, eh, mm, uší, e, eh, sevřenější. Chtěl bych, eh, abychom se drželi reformní agendy eh, tam, kde je to správné a efektivní, ale také bych byl rád, abychom uvažovali o budoucnosti ESS a tomu se budou věnovat později. Vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych nyní uvedl několik příkladů. Máme nový preventivní přístup zaměřený na záruku kvality statistiky veřejných financí. Notifikace EDP z dubna 2002 neposkytuje žádné výhrady ohle, nebo žádné změny nežádá k národním údajům krajům. A to po druhé. Eh, další novinkou je, že každé čtvrtletí eh, máme zprávu o vládních dluzích a deficitech a také každý měsíc uveřejňujeme eh, rozdělený odhad inflace v eurozóně. A v inflaci zohledňujeme také ceny potravin a energií. Pokračuje spolupráce s Řeckým statistickým eh, úřadem bez um, závažnějších problémů, třeba, že situace je obtížná. Poda, daří se nám se zbavovat nedostatků z minulosti a vykořenit je nebyly stanoveny žádné výhrady ohledně řeckého dluhu a e, deficitu po 6 měsíců od e, srpna 2010. Nicméně musíme být nadále obezřetní a proaktivní a usilovat o další stabilizaci e, řeckého statistického systému. 17. září komise přijala nové rozhodnutí o Eurostatu. Pan předseda komise Barroso rozhodl, že statistikami se bude zabývat pan komisař Šemeta. Komise tímto chce eh, využít eh, možnost ze stávajících smluv na podpoření reform a chce vést svým vlastním příkladem. E Zákon přenesené pravomoci o statistických zjištění v rámci statistiky EDP už platí. Ehm, a vyhověli jsme vašemu mandátu, co se týče eh, Sixpacku, ohledně transparentnosti, partnerství a spolupráce. Tahle to bude velice náročné co do zdrojů, času a expertních znalostí. A rozhodně to není nástroj pro všechny účely, ale takový, který by měl být úměrný okolnostem. Eurostat má v úmyslu využívat nové pravomoci pravomoci obezřetně a realisticky. Vyjednávání ohledně nového účetního systému, národního uh, účetního systému ESA 2010 už skončily. A konečný kompromis eh, eh, zahrnuje i jasný závazek z naší strany i nadále soustavně a profesionálně se zabývat um, kontingentními závazky a pravidelně o tom zpravovat Evropský parlament a radu. Uděláme všechno, abychom mohli zajistit efektivní realizaci ESE 2010 a to, jak se dohodlo od září 2014. Eh, máme velkou ambici a začínáme připravovat už půdu pro eh, srovnávání finančních eh, vládních údajů. Už jsme dodělali zprávu o proveditelnosti ohledně budoucích účetních standardů ve veřejném sektoru EPSAS, které vyžaduje Expac. sixpack. Pracujeme na komplexnější měření eh, pokroku ekonomické udržitelnosti a kvality života. Před několika dní jsme navrhli nový soubor eh, ekologických eh, ekonomických účtů, jak jsme se k tomu zavádě, v roce 2010. Bude to další nástroj, abychom lépe chápali ekologickou dimenzi ekonomiky. Také tento rok budeme mít zprávu ohledně konkrétnímu follow-upu. Týká se to HDP a iniciativa ještě dále, kterou žádá žádá nařízení ESE 2010. Konečně Eurostat zůstává eh, zdrojem, referenčním zdrojem pro národní a mezinárodní uživatele, eh, včetně politických uživatelů médií a výzkumných eh, institucí. Vážení poslanci, naše reformní agenda rozhodně nespomalí. Dovolte mi, abych vás upozornil na náš návrh novelizovat statistický zákon. Je to nařízení 223 2009. Komise se pokládá za nutné přidat další záruky k národním statistickým institucím ohledně jejich nezávislosti, koordinačních pravomocí a práva přístupu k administrativním zdrojům. Také navrhujeme, aby každý členský stát podepsal závazek ohledně důvěry statistické údaje, což má být veřejný a politický nástroj tak, aby skutečně standardy dohodnuté na evropské úrovni se dostaly na národní úroveň. Nicméně naše návrhy se setkávají s velkým odporem v radě. Včera eh, mezi institucionální jednání začala a budou se intenzifikovat v nadcházejících týdnech. Rád bych nezopakoval, že konečný kompromis musí zajistit, že stejně přísné standardy a záruky budou platit jak na národní, tak na evropské úrovni. Jinak bychom totiž ohrozili právo a efektivní alokaci úloh eh, a odpovědností v Evropském statistickém systému na základě vytváření statistických eh, údajů ze, ze z dola nahoru a zajištění kvality z hora dolů. A myslím si, že vaše aktivní podpora, jako tomu bylo v případě předchozích reform, nám umožní, abychom realisticky dosáhli původního návrhu. Potřebujeme zajistit příslušné finanční zdroje pro Evropský statistický program na léta 2013 až 2017, až budou dokončena jednání k celkovému balíčku 2014-2020 um, a bude to úspěšné. Eurostat momentálně připravuje návrh pro komisi týká se to návrhu nařízení ohledně poskytování a kvality statistických údajů pro, eh, pro makroekonomickou postup, pro postup makroekonomických eh, nevyvážeností. Co se týče Eurostatu, je jasné, že když se statistické údaje používají jakožto ukazatele pro významné politické a administrativní účely, pak musí být skutečně velice odolné, musí opravdu odolávat eh, i na zátěžové covidovým testům A proto předpokládám, že v náš návrh eh, přijme komise, bude tomu zanedlouho, eh, stane se tak v květnu a budeme ještě úspěšně eh, spolupracovat s Ekonem, tak, abychom mohli těžit i z vašich názorů na ehm, postup kvalita, sledování kvality a z vaší podpory, aby ta diskuse probíhala hladce. Budeme rozvíjet také na úvodních stádiích dlouhodobý projekt pro EPSAS a budeme vyjednávat náš návrh. Týká se to nových ekologických ekonomických účtů. Rovněž budeme velice bojovat za náš návrh, aby se poskytly právní záruky pro demografické statistiky, které by umožnily jejich plnou srovnatelnost a, kvality, a kvalitu e, pro různé institucionální účely a ekonomické debaty, jako je udržitelnost veřejných výdajů, politika soudržnosti a veřejné investice. Právní reformy jsou rovněž nezbytné, ale sami o sobě nezbytné nestačí. My eh, sledujeme náš program týkající se modernizace a eh, přetváření výroby a dis, eh, metod výroby a diseminace v rámci ESSS. Držíme se naší dlouhodobé vize, kterou jsme naznačili v naší Eh, sdělení mm, metoda tvorby statistických údajů Evropské unie vize pro příští desetiletí 2000, z roku, od roku 2009. Není to snadná úloha, protože je tady asi 350 nařízení, které bude třeba připracovat a zapracovat do nové eh, připravní architektury tak, aby NSI mohly využívat různých datových zdrojů, aby se mm, omezila zvojování, aby se využily synergie. A zase se setkáváme se značným odporem na národní úrovni úrovni sdílení. Eh, týká se to sdílení eh, zdrojů dat a eh, dohody ohledně pravidel důvěrnosti. Navíc členské státy se vyhýbají plnému využívání flexibilních nástrojů pro sekundární legislativu, kterou předpokládá ehm, zejména článek 290 smlouvy o Evropské unii. Jsem přesvědčen, že až tato vize bude nastolena, pak bude ku prospěchu všem aktérům ESS a umožní nám řešit nedostatečnost zdrojů. Vážení poslanci, poslankyně, jak už jsem říkal, musíme uvažovat dále o budoucnosti evropské statistiky a jak institucionální um, uspořádání se musí reformovat a také metody. A nový model eh, systému evropských statistických údajů už se tady objevuje na základě eh, výzev a reform, které máme před sebou. Tento nový model vychází ze tří hlavních cílů. Nezávislost, síla, efektivita. Naše reformy eh, se týkají toho, abychom mohli využít všech možností, které nám poskytují současné smlouvy. A proto bych radil, abychom eh, opravdu uvažovali o nové vize, o reálném systému evropských statistik, jakožto institucionální odpovědi. Tato diskuse bude velice užitečná a včasná, zejména v souvislosti s diskutací o možných změnách smlouvy, i když budou třeba omezené, tak, aby eh, se tam zapracovala nová ekonomická společnost Správa a řízení. Určitě víte, že ekonom, hospodářská a měnová unie, nová ekonomická zpráva a vytváření politiky eh, velice musí se spoléhat na kvalitativní oficiální statistiky. A eh, jistě eh, jste pořád prosazovali to, že oficiální statistické údaje, jejich spolehlivost, kvalita a dostatečnost by měly být zakotveny v jádru opravdové HMU. Velice oceňuji vaši podporu podporu a děkuji vám konkrétně za vaši zprávu z, roku, z listopadu 2012 na adresované Evropské radě, která zahrnuje i ekonom, evropské statistiky mezi prioritami. Správné oficiální statistiky svě, pomáhají také eh, budovat čtyři pilíře, na kterých musí stojit skutečná HMU. Potřebujeme dobrou infrastrukturu statistických info, informací jakožto základ eh, pro vytváření a fungování rozpočtu rozpočtové unie a také pro zvyšování transparentnosti a odpovědnosti. Evropský parlament byl vždycky vedoucí silou v tomto ohledu a doufám, že tak tomu tak bude i v další diskusi. My v Eurostatu uh, poskytujeme statistické služby a budeme velice pozorně naslouchat vašim názorům. A vy jste nám pomohli vypracovat velice významnou eh, pro, eh, agendu program reform. A eh, ta teď nám umožní, abychom šli ještě k zářivější budoucnosti. Nakonec bych vám chtěl říci, že náš program reform je správný a že se už vyplácí, že už přináší konkrétní a hodnotné výsledky. Čemu se můžeme naučit z historie? Máme tady důkazy, že dobrá rozhodování e, jsou základem pro dobrou zprávu. Skutečně statistika je jedním z hlavních komponentů veřejné administrativy. Z toho se rodily moderní státy na konci 18. a začátku 19. století. Teď žijeme v období, na jehož konci evropský projekt dosáhne nového statutu. Historie nám spoučuje, že oficiální statistiky musí být dobře synchronizovanou součástí tohoto vývoje. Evropská integrace je na křižovatce, kde skutečný evropský statistický systém musí doprovázet a doplňovat skutečná HMU. Statistiku není e, možností. Informa- požadavky po informacích se vyvíjejí stejně jako prostředí pro jejich vytváření. Informační odvětví nám ukazuje nové příležitosti a e, vyžaduje další flexibilitu. Vyžaduje to také eh, mod- program modernizace, v čemž já vidím hlavní poslání Eurostatu příští příštích letech. Váš eh, trvalý zájem a podpora jsou zásadní pro to, aby vize a ambice i ten program, aby se staly skutečností. Chceme dostat vašim požadavkům a eh, očekáváním a eh, dostat se k našim uživatelům a občanům jako takovým. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji. Děkuji mnohokrát a vypadá to tak, že naši kolegové samozřejmě mají velký zájem na tom, aby Eurostat měl opravdu Mm, dostatečné, dostatečné kompetence, dostatečnou sílu, aby mohl zasáhnout. Protože moc dobře víme, co se může stát, nebo co se i stalo vlastně eh, ve chvíli, kdy ty statistiky nedosahovaly požadované úrovně. Mám již seznam řečníků, takže jak v tuto chvíli se ptám, eh, zdali Svene samozřejmě Lien se také bude ptát, to znamená, že se jistě budete moci přihlásit o slovo, ale možná, že začneme s vámi. Je mi v tuto chvíli v podstatě se mnou vyjednává ten nový rámec pro statistiky, také je zástupcem parlamentu v ISKAPu, což je velmi v podstatě, řekněme, velmi nebezpečná a pozice. To znamená, že ještě uvidíme, co se s Liemem eh, stane, ale v tuto chvíli v podstatě mu dávám slovo. Děkuji, Děkuji, Sharon. Dobrý den, pane generální řediteli. Já bych vám rád poděkoval za vaše úvodní slovo. Samozřejmě, že my podporujeme ty cíle, o kterých jste hovořil. Vše tedy, co se týče nového integrovaného systému evropských statistik, tak aby, byla posílená, aby bylo posílené také makroekonomické řízení. Samozřejmě viděli jsme také spoustu jaksi průsečíků i v souvislosti s tím včerejším eh, trialogem. Co se týče těch ukazatelů, které jste také zmiňoval, je zde několik ukazatelů, které z pohledu makroekonomického řízení jsou velmi důležité. Například ty rozpočtové ukazatele, ty jsou samozřejmě velmi důležité. A dnes dnes jsme byli svědky toho, že ten, tím, ten hlavní ukazatel, to znamená ten ukazatel rozpočtový, je nebo stává se vlastně předmětem vyjednávání mezi evropskými institucemi, také v souvislosti s evropským eh, semestrem. A komise s několika členskými státy se rozhodla snížit snížit vlastně ten deficit tím, že rozšíří ten 3% cíl na nějakou dobu. A co je dnes jaksi důležité. Důležitější jsou tady ty cíle těch strukturálních deficitů, to znamená, že bychom se neměli dívat jak si primárně v současné chvíli na ten současný deficit, ale na ty strukturální záležitosti. To znamená, že potřebujeme větší jaksi stabilizační eh, mechanismy právě v situaci krize. A my se tedy ptáme na ty strukturální statistiky a překvapilo mě, že vy jste vlastně nehovořil o žádných strukturálních deficitech a jejich ukazatelích. Většina států v podstatě se již, již podepsala ty rozpočtové dohody. A já se tedy ptám, bylo by možné, nebo je možné, abychom otevřeli debatu která by se týkala důležitosti a závažnosti právě těch strukturálních deficitů, která by byla také takovým jaksi zásadním vodítkem pro makroekonomické politiky v Evropě. A ve chvíli, kdybychom o tom začali hovořit, tak bychom jistě začali hovořit také o těch ukazatelích, eh, které by měly tento strukturální eh, charakter. To znamená, že tady hovoříme jaksi o ukazatelích a o statistikách, které jsou důležité z dlouhodobého hlediska. To znamená, ta otázka je, zdali ten jaksi strukturální deficit a jeho ukazatele by mohl být takovýmto dlouhodobým eh, eh, ukazatelem, nebo jde pouze o středně a krátkodobou záležitost. A to je třeba vyjasnit, je to třeba specifikovat, protože v tuto chvíli víme, že my chceme nějakým způsobem ovlivňovat to makroekonomické eh, řízení. A víme, že toto je v podstatě v jádru celé této debaty. A já se ptám, zdali vy si myslíte, že by takovou tu debatu bylo vhodné započít, formální debatu. Protože já občas mám takový dojem, že v, eh, do budoucna to bude velmi důležité. Například ve Francii protože ně, někdy mezi různými jaksi institucemi v samotné Francii by se ty výpočty strukturálních deficitů mohly lišit až o 2%. Well, thank you very much for your... Děkuji za vaši otázku. Je třeba samozřejmě se zamyslet nad tou úlohou, kterou budou hrát různí aktéři v celé té debatě. Já se samozřejmě ještě zamyslím nad tou vaší otázkou. My jako statistikové bychom měli být součástí debaty o ukazatelích. A to samozřejmě vždy, když taková debata bude iniciována na politické úrovni. My jako statistikové jsme většinou nebo v podstatě v podstatě ne, ne, ženeme se do té role toho, kdo přijde jako první s tím eh, nápadem eh, vytvoření nějakého ukazatele. To znamená, že my samozřejmě jsme poté u té debaty, nicméně nejsme těmi, jak si kdo celou tu, celý, nejsme těmi, kdo s tím nápadem přijde. Samozřejmě, strukturální deficit, to je něco, co, o čem lze hovořit i z politického hlediska. Otázkou je, zdali tento ukazatel je možné měřit odpovídajícím eh, způsobem. A já jsem zodpovědný za tu druhou část, to znamená, jakým způsobem by tento ukazatel byl eh, měřen. To znamená, že já jsem ještě trošičku zdrženlivý v souvislosti jaksi s tím, abych zavázal Eurostat k tomu, aby vytvořil nový ukazatel, jehož název byl, byl strukturální deficit, protože to všechno v podstatě jak se obsahuje velmi mnoho prvků, které jsou těžko měřitelné, protože tady hovoříme o modelingu a spoustě jaksi jiných prvcích, které v podstatě i pro samotnou statistiku ještě nejsou tak jednoznačné v tuto chvíli. My se budeme snažit jak se rozšířit ten, tu oblast působnosti tak, aby všechny ty legální prvky, které budeme potřebovat pro eh, to vytvoření tohoto strukturálního deficitu, aby byly k dispozici. Vy to máte vlastně i v těch materiálech, které jste dostali. Takže tam vidíte, že například co se týče eh, těch eh, def, té kapitoly o deficitech, tak tam je už zahrnuta vlastně spousta prvků, například co se týče těch, eh, té kontingentní eh, odpovědnosti, obsahuje prvky, které tam ještě před třemi, čtyřmi lety vůbec ještě nebyly. To znamená, že naším závazkem je v podstatě opravdu vytvořit eh, odpovídající údaje pro maastrichtské deficity. To znamená, že musí jaksi obsahovat ty prvky, které budou užitečné a vhodné pro tu debatu, která se odehrává zde. Děkuji. Bernere, ty jsi chtěl položit otázku? Děkuji. Pane Rademachere, vy jste ještě jednou potvrdil, že vy i s vaším úřadem po mnoha letech máte opravdu v tuto chvíli více kompetencí. Samozřejmě v tuto chvíli je důležité schromažďovat údaje. A já se ptám, ptali, eh, narážíte na jaksi pozitivní odezvu u národních orgánů. Chtějí spolupracovat či ne? Vy jste nám velmi laskavě poslal tuto eh, malou příručku. A tady vidíme vlastně ty základní údaje a já se tady ptám na srovnatelnost a hlavně v souvislosti s dvěma body. Takže jde tady o ty sociální eh, transfery a riziko chudoby. Tady v podstatě hovoříme o nárůstu o 16,9 a poté se zde hovoří o lidech, kteří čelí riziku chudoby, a sociálního vyloučení. A já se ptám trošičku na definici tady eh, této skupiny lidí a poté tady se, se také hovoří o hospodářských eh, nerovností, bylo to zde také zmíněno. To znamená, jak aktuální jsou vaše údaje, zjistili jste nebo zaznamenali jste právě v těch, této oblasti hospodářských nerovností nějaké změny? Ptám se, ptám se tedy na Evropu 27 eh, a na eurozónu. Jaké změny jste zaznamenali v této oblasti? Já nejdřív bych rád eh, vám poděkoval za otázky a eh, nejdříve, co se týče té ochoty spolupracovat s členskými státy je tu 350 statistických nařízení, jak už jsem řekl, takových úprav pravidel, která upravují toho, jak se má, to, jak se má postupovat. Nemluvíme tedy o systému z 90. let, kde národní statistické úřady měly svobodu ve spolupráci, nyní mají právní povinnost. Máme tedy k tomu právní rámec, Eurostat má své pravomoci, aby mohl vymáhat e, statistické zákony a to také konáme. Konkrétně kontrolujeme plnění statistické legislativy pro všechny e, druhy statistik, který se dotýká. týká. Jde o to, do jaké hloubky jdeme v provádění a prosazování právních norm, jak, jaké detaily e, žádají samotné právní normy e, ohledně statistické produkce, získávání údajů. Ale otázka ochoty spolupracovat e, v Evropském statistickém systému s Eurostatem musím říci, že je zakotvena v zákoně a členské státy plní obecně své právní povinnosti. Ohledně otázek na definici chudoby a vývoje eh, makroekonomických nevyvážeností. Co se týče definice chudoby, podívám se, kde to je zmíněno. Chudoba po sociálních transferech. To je datum stanovené v kombinaci Eh, s národními eh, finančními údaji. Víme, že sociální transfery v určitých členských státech eh, musí být brány v úvahu, máme jejich údaje. Sociální systém v 17 členských státech není stejný, velmi se liší a úroveň chudoby lze spočítat nebo kalibrovat jen poté, Eh, vzat, poté, co tedy vezmou v ty sociální transfery. To je, myslím, odpověď na dotaz, který jste přednesl. To, co vidíte v letáčku, jsou různé ukazatele pro osoby ohrožené chudobou a nebo sociálního vyčlenění po sociálních transferech. 16,9 je, je údaj, který by měl být brán v úvahu, pokud chcete eh, nějakým způsobem srovnávat eh, úroveň chudoby v členských státech. Eh, jak si dorovnává eh, podmínky v jednotlivých členských státech a jejich sociálních systémech. A ta druhá otázka, jak přesně zněla? Zveřejnili jsme poprvé seznam ukazatelů pro Ehm, makroekonomické ehm, nevyváženosti, nerovnováhu a já bych rád se k tomu vrátil příští rok, až budeme mít ehm, monitorovací systém, který už bude po nějakou dobu měřit tyto makroekonomické nerovnováhy. Zatím jen začínáme. Můžeme tedy nahovořit o diskuzi na radě, o závěrech ohledně makroekonomických ne e, rovnovách v jednotlivých, v jednotlivých členských státech. Já mám ještě jednu otázku k tomu riziku chudoby. Jak je to definováno? Hovoříme tady. Mně tady jde o tu definici. To znamená, že když řekneme, že kdo je 50% nad, tak to jsou ti bohatí a kdo má 50 pod, tak to je ten chudý, ale mně jde o to, zda jde tady o relativní hodnotu, anebo e, jaký je to ukazatel. Víte, ono, když budou všichni jaksi stejným způsobem nebo stejnou rychlostí bohatnout, tak vlastně nebudeme vědět eh, o tom, kdo je vlastně chudý. Ale pokud nemůžete v tuto chvíli odpovědět, nevadí, můžete tak učinit písemně. Uh, exactly as you have ex- Přesně, jak jste to popsal, to je. Je to relativní způsob měření distribuce příjmů a eh, chudoby ve společnosti, takže se měří oproti mediánu, mediální hodnotě týkající se příjmu domácností, pokud jste pod určitým Prahem oproti mediánu v průměru vaší společnosti, tak se ocitáte v ohrožení chudobou. To znamená, že můj závěr je správný. To znamená, že tento ukazatel je pouze v podstatě eh, málo indikátorem pro chudobu samotnou. Spíš jde o srovnatelnost příjmu. Tatsächlich Armut, uh, concrete poverty or absolute poverty. Jste řekl opravdová chudoba nebo absolutní chudoba, protože tady my neměříme absolutní chudobu, my tady měříme standard, na, kterým, na kterém jsme se shodli na mezinárodní úrovni. Je to standard, který také funguje na evropské úrovni, to znamená, jde tady o riziko, riziko toho, že se dostanete pod hranici chudoby. Ale samozřejmě nejde tady o absolutní chudobu, jde tady o určitý způsob jaksi relativní chudoby v rámci každé společnosti, v každém jednotlivém členském státě. Myslím si, že statistika nám také ukazuje, že sociální vyloučení eh, jde pok eh, spolu s relativní chudobou. Takže jestliže je někdo relativně bohatý v relativně bohaté země, tak i tak může být závažným způsobem vyloučen, pokud se tato eh, komparativní bohat, eh, bohatství porovná s jinou daleko chudší zemí. Sven je, myslím, další na řadě. Nejprve chci vám poděkovat za to, že jste sem přišel, abyste s námi vedl diskusy. Uh, Jedna z hlavních záležitostí, o které jsme hovořili v minulosti, byla dostupnost údajů k roku 2000. Jestliže jsme se dohodli na základních ukazatelích tady v parlamentu a dohodli jsme se na nich i s radou a Eurostat se zavázal, že dá nám, dá, poskytne zdroje k tomu, aby byla tato data k dispozici. Ale když se podívám na vaši webovou stránku, pořád tam nemůžu najít některá hlavní eh, data, například emise CO2, chudoba. Nejnovější data jsou z roku 2000 2010. Nic čerstvějšího tam není a to je opravdu problém. Jestliže opravdu se chcete eh, soustředit na dostupnost těchto čísel, tady jsou hlavní ukazatele, obnovitelné zdroje, emise CO2 a riziko chudoby. A přitom máme nejnovější údaje z roku 2010. Naštěstí eh, jste nám teď dal tu vaši brožurku, která ukazuje něco optimistického v jiného směru, protože to už je tady a mám, doufám, že to takhle zůstává zůstane, ale v té příslušné tabulce je tady taková nepříjemná eh, poznámka pod čarou, to moc nerozumím. A týká se konkrétně těchto údajů, protože tady z ničeho nic a naštěstí eh, jsou údaje eh, za rok 2011-12 za ohledně chudoby a emisí CO2. Nicméně v té poznámce pod čarou se říká, a asi neumím dost dobře anglicky, abych tomu rozuměl, údaje za rok 2010 a 2011 2011, místo roku 2011 eh, a 12 v, v, v a zase to tež za roky 2009 a 2010 místo za 2011 a 2012. Takže mě by zajímalo, proč data u těchto základních ukazatelů nejsou na vaší internetové stránce a jaká, jaký to má důvod. Určitě to nespočívá vaší instituci, ale nějaký důvod to jistě má. Proč nejste schopni tato základní data poskytnout a co uděláte, aby se to tohle a to takže rychle změnilo. A také eh, jsme eh, předchozí výroční zprávě o práce Eurostatu jsme žádali, aby vaše stránka byla uživatelsky příjemnější, aby tam byly jednoduché grafy, které by občané mohli používat. Technická stránka nicméně se zatím nezměnila vaší webové stránky, takže mě by zajímalo, kdy se budete snažit, aby tato data byla eh, přitažlivější pro lidi, kteří se eh, neradě zabývají tabulkami, kteří by se rádi podívali rovnou na grafy a sami by si to představili pro sebe, aniž by byli nutně odborníky pro informační technologie. Takže to jsou moje první otázky. Děkuji. Jak už Jean-Paul eh, navrhuje, ta hudba hraná podle grafu by měla být jasně patrná. Okay, so... Dobře. Začal bych tedy o té poslední otázky. My rozhodně nebudeme nabízet hudbu na naší webové stránce. Ne, bohužel. Ale teď eh, se tedy dostávám k té webové stránce nejprve. Já eh, se chci k tomu zavázat. Samozřejmě, že tam postupně dodáváme prvky, které jsou uživatelsky příjemné a konkrétně stati- vysvětlené statistické údaje. To najdete na naší webové stránce a řekl bych, že to je uživatelsky eh, přitažlivé. Je, to, eh, je tam obtížné statistické údaje, jsou tam vysvětleny normálním lidským jazykem. Je tam hodně grafů a máme tam taky takový koutek, kde teď dáváme i vizuální nástroje, například hodiny, které naznačují eh, podnikatelský eh, cyklus, pak je tam možnost vytvořit si vlastní cenový index a celkově ta webová stránka se bude přepracovávat ještě rok poněvadž eh, máme určité technické omezení, ale já se zavazuji k tomu, že to uděláme a opravdu interně už postupujeme a moc doufám, že až tady budu příště, tak doufám, že už nebudete muset tento dotaz opakovat. A myslím, že pochopil jsem, co, o co vám jde. Pokud jde o aktualizaci neekonomických údajů, ekologické údaje, sociální, CO2. Tedy my si uvědomujeme, že naše eh, zdroje eh, dat zaostávají. Eh, problém spočívá v tom, že sběr těchto typů údajů, tohoto typu údajů je delší a informace, které jsme zatím schromažďovali, eh, měly být hlavně strukturální. A teď je musíme přetvářet na krátkodobá data. Což eh, pak umožňuje eh, jejich kompatibilitu co do času s makroekonomickými CO2 a distribuce prvků pak eh, máme v úva- eh, eh, chceme udělat takové první hodnocení UCE o, odhady, pardon, u CO2, tady v první řadě se omezíme na CO2 v souvislosti se spotřebou energie, čili nebude to úplné číslo CO2, ale to je samozřejmě velká hybná síla CO2, tedy eh, energie, čili nebudeme brát v úvahu například skleníkové plyny a zemědělské zdroje, ale co se energetiky týče, pak tady už brzy budeme mít rychlá řešení a taková první, eh, první eh, rychlá hodnocení, odhady, pardon a také spolupracujeme konkrétně s těmi členskými státy, které jsou hlavně dotčeny krizí tak, aby bylo možno takovéto rychlé odhady počítat i pro distribuci příjmů eh, pro sociální ukazatele. Čili zase chápu, o co jde, o co vám jde a jsem pevně přesvědčen, že problém vyřešíme velice brzy pro vybraný počet ukazatelů. Ano, velice děkuji. A za Alde i za sebe bych chtěla říci tolik. My jsme si pečlivě poslechli, co jste říkal o aktu v přenesené pravomoci. Týká se to i důvěry, budeme o tom dále hovořit v souvislosti s trialogem. Vy jste se tady také dotkl toho, jak ty kontingentní pasíva, to znamená ta, která vlastně nejsou součástí maastrichtských kritérií, jak ta budou k dispozici spolu i s maastrichtskými kritérii. To si myslím je velice užitečný nástroj, abychom mohli uh, analyzovat skutečný stav věcí v jednotlivých členských státech. Momentálně probíhá proces diskusí a to v kontextu se zárukami vkladů a také směrnice o řešení problému a oživení, tak aby tady bylo více finančních prostředků, které by umožnily kompenzace eh, pro DGS, anebo které by mohly eh, umožnit řešení. My jsme ta jednání ještě neukončili, takže zatím není ještě úplně jasné, jak si v této věci stojíme. Ale v posledu eh, budou tady muset být poměrně značné finanční částky. A máte už nějaká doporučení ohledně k tomu, jak by je měli nejlépe zúčtovat? účtovávat potom členské státy, protože víme, že v některých členských státech je dávají na rozvahu na, jako aktiva. Ale pak zase e, pasíva se posuzují jako kontingentní pasíva, čili ta už potom nefigurují na e, straně pasív rozvahy. A je to to správný způsob, jak s tím zacházet, vzhledem k tím, že je to poměrně kontroverzní záležitost, když by se tak, že takto tyto finanční prostředky aspoň v některých členských státech kumulovaly. Děkuji. Dobře, takže děkuji za tento dotaz a já vás mohu k tomu informovat, že probíhá práce mezi Eurostatem a členskými státy a mohu vás informovat o tom, na čem jsme se dohodli, co uděláme letos. Um... Jak už jsem uvedl eh, v souvislosti s těmi prvními otázkami. Chceme rozšířit eh, údaje, které se zvírají o deficitu a dluhu, eh, s tím, že bude celá řada povinností pro eh, rozvahy, včetně různého způsobu řízení na více úrovních, povinnosti pro rozvoj členských států, pro, mm, pro nevýkonné půjčky, pro partnerství PPP a e, také ty, které se týkají e, podniků. Takže my si uvědomujeme, že to je S2010, 2010 a e, to nám jasně řeší povinnosti týkající se těchto závazků a všech povinností pro členské státy. Je to poměrně dlouhý seznam, který vám poskytneme k politickému použití. A co se týče vaší konkrétní otázky, já nevím přesně, zda tato věc již tam je obsažena, ale velice rád eh, to začlením, pokud tomu tak ještě není. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo si přeje přihlásit do diskuze, požádat o slovo, už nikdo jiný nežádá, dobře, takže můžete ještě jednou. Ve zprávě parlamentu o Evropském statistickém programu jsme žádali, abychom měli více čísel a větší jasno v sociálně solidární eh, hospodářství. To je to hospodářství, které není ani veřejné, ani eh, v, eh, v podstatě soukromé. Jedná se o různé nadace, o různé asociace, které nabývají na významu v očích mnoha občanů. A jaké aktivity chcete v rámci článku 4 o Evropského statistického programu v této souvislosti provést. Totež platí o otázce stínové ekonomiky. Rád bych věděl, když diskusu, diskutujeme otázky šedé ekonomiky, spoláme se všichni na čísla profesora Schneidera, která vše, všichni citují, ale dis, diskutovalo se hodně o metodice kterou můžete eh, u toho využít. Eh, padla celá řada kritických otázek. A chcete nějak investovat do této oblasti, abyste měli um, důvěryhodnější či strukturovanější údaje, um, což je důležité i pro předcházení daňovým únikům a vyhybání se daním. Děkuji. Oba dva tyto prvky ty ekonomické komponenty, které jsou začleněné do, celkové, do celkových čísel HDP. Zda jsou tedy pokryty transakcemi eh, na měnových trzích. Tak pro nás to je eh, O nás bych chtěl říct následující. Co se týče Združení e, asociací, která jsou nezisková, e, je to obtížná situace. Normálně bychom měli na dobrém základě dojít e, k závěru ohledně velikosti tohoto sektoru v rámci využití, časového využití jejich, jejich služeb. Takovýto přehled by měl být, ale není ještě tento přehled součástí statistické legislativy. Ale na druhé straně celá řada členských států e, provádí takovéto souhrny údajů o využívání e, těchto e, služeb různých združení a nadací. Takže v následujících dvou, třech letech eh, by se mělo využít. Eh, tak pro tyto účely se využívá období mezi dvěma sčítáními obyvatel a tím pádem získáte informaci o tom, zda se jedná o ziskovou či neziskovou činnost. Pak to je šedá ekonomika, o které jste hovořil, to je další otázka. Pan profesor Schneider učinil své odhady. Já nebudu komentovat eh, jejich eh, kvalitu, ale na základě těchto mých eh, slov si můžete udělat svůj závěr, že je nechci tedy brát jako platné statistické údaje náš eh, pan komisař eh, žádá, abychom získali nějaké údaje o šedé ekonomice, což není snadné. A já bych se teď nechtěl zavázat k tomu, že přijdeme s oficiálními údaji eh, pro všechny členské státy v následujících letech. Nicméně ty členské státy, které už investovaly do řešení této konkrétní otázky, je ochotno s námi spolupracovat a velice doufám, že budeme schopni lépe odpovědět v následujících měsících. Jestli už nikdo se nehlásí, tak já bych ještě se rád k tomu vrátil, k té první části. Děkuji vám mnohokrát Eh, za to, že pracujete na té eh, druhé věci. To bude opravdu užitečné pro všechny, kdo vytváří politiku v Evropské unii, abychom měli odpovědět na tyto otázky a patřičné údaje. Já vím, že teď je to velice složité, protože samozřejmě, kdo si nepřeje být eh, oficiálně viděn, tak nebude si přát ani, aby byl oficiálně měřen. A samozřejmě, že jsou zde určité ukazatele, které nám umožňují zjistit, jak situace vypadá. Jak mm, plánujete eh, na tomto pracovat systematicky, protože určité eh, eh, financované mm, programy, například v Heidelbergu, se snažili mm, měřit tuto solidární ekonomiku, ale setkali se s celou řadou problémů a řekli, že je zapotřebí, aby se toto všechno řešilo systematicky z evropské úrovně, abychom dosáhli určité eh, důvěryhodnosti čísel. Ano, eh, ten časový indikátor je dobrý, ale jde také o to, zda členské státy mohou využít jednotlivě eh, údaje týkající se firem z různých, eh, eh, v různých mm, podle různých právních předpisů. Podle článku 4 našeho Evropského statistického programu myslím, že potřebujeme víc než jen ten eh, využití toho časového období nebo rozdílu ze časové období, abychom se dostali dále. Je jasné, že zatím nemůžeme Eh, nemůžeme mít eh, všechno, co, co bychom si přáli, protože především členské státy se zabývají údaji o daních a zaměstnanosti a proto to bychom potřebovali oddělené eh, údaje. Děkuji. Já myslím, že plně rozumím té otázce a to je opravdu velice platná otázka již po řadu let, ale doposud se nám ještě nepodařilo získat zdroje, abychom tomu mohli poskytnout patřičnou prioritizaci. Stanovení priorit pro Evropský statistický systém na další jeden či dva roky velice souvisí s prováděním některých základních eh, nebo používání některých základních nástrojů eh, v ma- mm, ohledně makroekonomických eh, údajů z členských států. Já tedy budu muset investovat, my budeme muset investovat všechnu kapacitu, kterou máme do konce příštího roku, abychom přišli eh, s, se solidními čísly. A poté možná budeme mít čas zaměřit se na sociálně solidární ekonomiku v létech do roku 2017. Prozatím se řídíme e ESA 2010, prozatím nemáme dostatečné zdroje. Já si myslím, že to je velmi matoucí. Že, že je to opravdu pro nás eh, zklamání. My v podstatě v tuto chvíli nevíme, zdali je to 5, 7 nebo 10 těch pracovních míst, které vlastně pochází z tohoto sektoru, z těchto asociací a združení. Je to něco, co není dostatečně zohledňováno, to znamená hospodářský příspěvek této oblasti, těchto dobrovolných aktivit. To nezohledňujeme. My v podstatě zohledňujeme spoustu věcí, které eh, nejsou tak důležité a já se ptám v podstatě, kdy konečně budeme zohledňovat i tento sektor, kdy konečně e, budeme schopni ocenit práci tě, těchto združení a těchto asociací. My se v podstatě zaměstnáváme e, v podstatě spoustou jiných e, záležitostí a ez 2010 v podstatě nic jiného nevyžaduje, ale já si myslím, že to je něco, co já si myslím, že by měl Evropský statistický program zohlednit, měl by to brát vážně, protože v podstatě odraž, odráží v podstatě důležitost celého tohoto odvětví a všech hospodářských aktivit, které toto odvětví nebo tato oblast vlastně vytváří. Já si myslím, že tady se dostáváme v podstatě k závěru a já bych tady dodala jenom chtěla dodat jednu věc, která se ale, jak se velmi podobá tomu, co říkal Sven, jak jistě víte, tak my v tuto chvíli jsme v podstatě eh, v procesu ve kterém spousta členských států vlastně provádí velmi radikální změny v oblasti vlastních výdajů. A když bychom se podívali opravdu hlouběji, když bychom se podívali opravdu na ty informace, eh, které jsou detailnější a podívali bychom si na to, co bylo účinné, co bylo méně účinné a jaká opatření byla přijata, tak eh, je to vlastně velmi složité a přitom je to tak důležitá věc, abychom v podstatě mohli pokračovat nebo abychom mohli být výkonní a účinní. Ve chvíli, kdy tady hovoříme samozřejmě o úsporách a škrtech, tak je třeba se podívat na ta opatření, která mají, řekněme, méně katastrofické následky na určitých uh, úrovních, um, také na uh, pracovní místa a tak dále. To znamená, že my potřebujeme samozřejmě údaje i z oblastí, které možná nejsou v podstatě považována v tuto chvíli za klíčové ukazatele. Ale nevím, možná, že se k tomu chcete vyjádřit. Já v tuto chvíli v podstatě mohu hovořit pouze o tom, jak jsou stanovovány priority. My samozřejmě se budeme řídit vašimi doporučeními a radami. My se podíváme na to samozřejmě, kde jsou v podstatě ty priority, kde lze tedy jednat takovým způsobem, eh, abychom našli zdroje pro tyto priority ale v podstatě ani na národní, ani na evropské úrovni eh, těch jaksi dodatečných eh, zdrojů v budoucnosti opravdu mnoho nebude. To je sice pěkná představa, ale eh, opravdu je třeba se smířit s tím, že budeme mít k dispozici ty malé zdroje, vlastně, které máme v tuto chvíli. A ve chvíli, kdybychom chtěli v podstatě ještě eh, splňovat nějaké další požadavky, no tak eh, bychom museli postupovat tak, jak jsem jej zmiňoval, protože to je všechno vlastně součástí toho velkého uh, balíčku. Ve chvíli, kdybychom přijímali nové priority, tak bychom museli určit negativní priority mezi těmi dosavadními. Uh, to znamená, že u všech vlastně údajů, u všech dat máte jaksi zastánce a lidi, kteří jsou proti, lidi, lidi, kteří využívají ty údaje a lidi, kteří je nevyužívají. To znamená, že stanovování priorit je něco, co je v podstatě součástí pouze jaksi stanovování nějakého rámce nebo balíčku. To znamená, že ve chvíli, kdy budeme chtít nové priority, tak budeme muset přistoupit k opravdu k zásadní redukci těch dosavadních, což je velmi složité. Ano, ale může nastat případ, kdy v podstatě ta změna bude nutná. Já samozřejmě chápu to, že ty zdroje jsou velmi omezené ale já si myslím, že musíme nějakým způsobem do jak si pochopit a porozumět eh, důsledkům některých eh, těch eh, úsporných opatření v, posledních, z posledního období a já bych vám v tuto chvíli velmi ráda poděkovala za to, že jste k nám přišel a velmi se těším na vaší následující návštěvu. Děkuji.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 Takže máte prosím všichni své seznamy a můžete eh, dát kartičky. Já se musím přiznat, že má budu hlasovat a nemám tady kartičku. Vždycky ji někde nechám. Ještě je tady někdo jiný, kdo nemá u sebe kartičku, nebo jsem jediná hříšnice? Pro Bůh. Takže prosím si vyzkoušíme hlasovací systém, zda fungujeme. Tak chcete rychle skončit hlasování? Kdo je pro? Devět e, nestisklo tlačítko. Někdo možná eh, strašně na to tlačí a mačká tlačítko, ale neregistruje se. Takže eh, ještě čtyři, ještě tři nám chybí, ještě dva mají hlasovat. Jeden. Pořád nám ještě chybí jeden, dobře, takže ty už máme 33 eh, zapojených eh, hlasovacích eh, zařízení a 33 fungovalo. Čili, jak je vidět, všichni si přejí, abychom, nebo skoro všichni chtějí rychle skončit, jenom dva neví úplně přesně, co chtějí. Takže budeme hlasovat o usnesení vyvážené zastoupení žen a mužů v odvětví finančních služeb. Jeden a dva odstavce hlasujeme unblock. Kdo je pro, proti? Zdrželi se schválení schváleno. Odstavec 3, pozměňovací návrh 3 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 4 e, pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 4, pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, Zdrželi se, e, myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme pozměvací návrh 6. Končím hlasování. 15 e, pro, 19 e, proti zamítnuto, odstavec 5, poznací návrh 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, odstavec 6 pro, proti, zdrželi se přijato, odstavec 6 pro, pardon, os, o, eh, eh, o, pozměňovací návrh 8, omlouvám se, pro, proti, ověříme osmičku, pozměňovací návrh číslo 8 ověříme. Všichni se hlasovali, někdo ještě nehlasoval, ale už to za ukončuji. 19 pro a 16 proti, čili schváleno. E, pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, myslím si, že schváleno, ale raději ověříme 9. Pozměňovací návrh 9. Ještě jeden dodejte pro, pro. Končím hlasování. 20 pro, 15 e, proti. Schváleno. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme, prosím. Ověřuji pozměňovací návrh 11 a jeden bude navíc proti. Eh, končím hlasování a 17 je pro a 18 je proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zamít, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, um, eh, stavec 8 pro, proti, zdrželi se, eh, schváleno. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se, ověřím. To musíme ověřit a jeden bude navíc proti. Končím hlasování. 18 pro a 17 je proti, čili schváleno. Asi tady nepostupujeme úplně jednotně. 17 tudíž odpadá. Pozměňovací návrh 18 je slučitelný, takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřím 18. a jeden se připočte pro. Končím 30 pro, 5 eh, proti, takže zcela určitě přijato. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 odpadá. Od, odstavec 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Unblock, úvodní ustanovení od A po G pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, ověřím eh, pozměňovací návrh 1, není to zcela jasné. A Jeden se připočte k hlasům pro, kdo je, končím hlasování 20 pro, 15 proti přijato, e, je pro e, Úvodní ustanovení je, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Dva, pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, raději ověřím dvojku. Jeden dáme hlasům pro. Končím hlasování a 17 je tedy pro a 18 je proti, neboli zamítnuto. Ještě původní text eh, eh, úvodního senoní pro, proti, zdrželi se přijato. Unblock citace. Všechny vlastně. Kdo je pro? Proti proti, zdrželi se schváleno. A teď už budeme elektronicky hlasovat o pozměněném textu. Prosím. Dotaz. Týká se to odstavce 7. Pozměňovací návrhy byly zamítnuty, ale nehlás, nenechala jste hlasovat o původním textu. Pozměňovací návrh 13 byl přijat, ano, ale to bylo eh, slučitelné, čili nenahrazuje to eh, původní text. Je to slučitelné s textem, to znamená, že ten text taky je to jako dodatek k tomu. To se tím vyrozumívá, ano, to je z toho jasné. Jestliže se schválí kterýkoliv z těchto pozměňovacích návrhů, 11 bylo zamítnuto, 12, 13 bylo a taky, ale 13 byla přijata ale třináctka to byla jenom ta slučitelná, ta kompatibilní část. Je to slučitelné s odstavcem 7 a také by to bylo slučitelné s pozměňovacím návrhem 10 a 11. Ale nahrazuje to vlastně původní text. takhle ten systém funguje. Máme odstavec 7 plus pozměvací návrh 13. Teď budeme hlasovat o pozměněném návrhu celém. A připočtěte jeden, tedy můj hlas k hlasům pro, 32 pro, a jeden proti a dva se zdrželi hlasování. Děkuji vám. Teď eh, Pablo bude předsedat, protože já budu muset jít na konferenci, kterou pořádá komise k cestovní mapěm. everybody's against you. Morning. So, good morning, everyone. Dobré dopoledne, přecházíme k dalšímu bodu. Je to bod 6, posouzení návrhu zprávy o um, programu Unie na podporu zvláštní činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu pro období 2014 až 2020 a má slovo eh, zpravodaj, což je pan Dimitru Stolojan. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych připomenout, že tato zpráva je o programu na léta 2014 až 2020. A Jedná se asi o 50 milionů eur. Spolufinancování tří nevládních organizací, které by měly zařídit zprávou eh, řízení účetních, mezinárodních účetních eh, standardů a také se jedná o organizaci, která má poskytovat poradenské služby Evropské komisi o účetních standardech a také o procesu udělování eh, eh, pravomací v rámci Evropské komise ohledně přijetí mezinárodních eh, účetních standardů a také jde o to, kdo bude stanovit, eh, kdo bude stanovovat standardy v eh, auditu. Navrhoval jsem pozměňovací návrhy k návrhu nařízení z Evropské komise. Zaměřil jsem se na různé prvky, které vzešly z naší první výměny názorů a také bych chtěl eh, říci, že již probíhá rozsáhlá diskuze v mnoha místech Evropské unie, včetně Evropského parlamentu, týkající se zejména mezinárodních standardů účetního výkaznictví, První výměna názorů proběhla s panem Filipem Mejštatem. Jak víte, je zvláštním poradcem komisaře Barniera a jeho posláním je zaměřit se na revizi řízení a zprávy evropských orgánů v oblasti Evropského účetního, účetních standardu a výkaznictví, ehm, Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví, která je poradenským orgánem Evropské komise a také eh, regulačním výborem pro účetnictví, kde členské státy diskutují, navrhují um, účetní standardy a kde se rozhoduje, zda budou tyto standardy prosazeny či nikoli. Jedná se tedy o... Toto byl tedy popis mandátu pana Mejštata. My našimi pozměňovacími návrhy e, bychom chtěli především upozornit na skupinu 20. Pokaždé, když se Eh, sejde dvacítka, přednese prohlášení ohledně potřeby globálních účetních standardů a konvergence účetních standardů. Bohužel, jak víte, tento proces konvergence neprobíhá podle našich očekávání, ale také bylo zapotřebí upozornit na tato prohlášení G20. We have now this special advice. Skupiny 20. Pan Filip Majštát eh, s námi hovořil a my tu máme pozměňovací návrh, který hovoří o tom, že by se mělo zlepšit řízení těchto orgánů na základě toho, co navrhne zvláštní poradce. Několik pozměňovacích návrhů se vztahuje ke, k aktům v přenesené pravomoci. Komise navrhuje, aby měla pravomoc vydávat tyto akty v přenesené eh, pravomoci, aby eh, mohli spolupracovat eh, adresáti nebo příjemci jednotlivých eh, eh, finančních programů. Ale my si myslíme, že Evropská komise by toto právo mít neměla a že jde o to, jak vybrat nového příjemce či nahradit starého novým. A v tom případě by Evropská komise se měla obrátit na Evropský parlament a Evropskou radu a přednést v tomto smyslu patřičný návrh. Také předkládáme pozměňovací návrh ohledně provádění programů, které se zakládá na pracovním programu, který má roční platnost a je vypracován Evropskou komisí. A my navrhujeme to, co navrhujeme i v podobných eh, jiných zprávách, aby každý roční program se zakládal na přesné analýze, stručné analýze předcházejícího ročního programu. To jsou tedy ty problémy, které jsme identifikovali, přáli bychom si je vyřešit. Je tu několik pozměňovacích návrhů, které souvisejí s různými úkoly, eh, které bychom si přáli, aby vykonávala Evropská komise. Například je zapotřebí vzít v úvahu diskuze, které jsou vedeny a práce zvláštních poradců a další úkoly, které zatím eh, komise neprováděla. Takže ten první návrh, který tu máme, je březen 2014 ohledně eh, revize eh, nařízení o EFRAGu a výboru ARC. To je regulační výbor. Tato zpráva by měla vzít v úvahu nález zvláštního poradce, který samozřejmě také má e, svou lhůtu pro vykonání práce a to je listopad 2013. V říjnu 2014 navrhujeme, aby Evropská komise předložila nařízení ISS a jeho hodnocení, protože to je zapotřebí vykonat. A měla by přijít s novými návrhy ohledně reformy zprávy v oblasti účetnictví a finančních informací. A samozřejmě, protože se jedná o program, který pokrývá sedm let od roku 2014 do roku 2020, tak jako obvykle u takovýchto programů žádáme, aby v červnu 2019 Evropská komise předložila Evropskému parlamentu a radě zprávu o plnění cílů programu. Jsou tu ještě další dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká se týká výboru pro dohled nad dodržováním post eh, nad veřejnými zájmy, kde eh, to je tedy výbor, který se zabývá eh, správnými postupy dozoru nad veřejnými zájmy a využívání standardů. A našimi pozměňovacími návrhy my žádáme komisi, aby každoroční vývoj monitorovala aby zjišťovala, jak, se, jak, pro, jak prováděla diversifikace fondů. A to poprvé od roku 2013, v tom předchozím programu totiž. Takovýto úkol byl, ale bohužel v roce 2013 tato organizace mohla získat prostředky i z jiných zdrojů než z Evropské unie a z Mezinárodní Federace účetních. Jak víte, je zapotřebí, abychom přiložili ještě jeden pozměňovací návrh. Všechny programy, které fungují v roce 2014 až 2020 a mají um, finanční obálku přidělenou, tato finanční obálka, tak jak je zapsána do návrhu Evropské komise, je pouze indikativní. Dokud nebude dohožena, do, dokončena dohoda o víceletém finančním rámci až do roku 2020. To je tedy obsah pozměňovacích návrhů, a také bych vás rád informoval, že zítra ráno se bude konat diskuze uspořádaná panem s Janem Kamenem a já se jí také budu účastnit. E, te, na tuto diskuzi jsou pozváni experti z různých oblastí účetní akademici a podobně, abychom společně mohli diskutovat o otázkách souvisejících s účetními standardy, protože to jsou velice důležité otázky, které zazněly od kolegů zde v Evropském parlamentu o mezinárodních eh, účetních eh, výkaznických standardech a je zapotřebí, aby toto všechno bylo eh, reflektováno v práci eh, účet, účetního sektoru. Také potřebujeme slyšení na konci měsíce nebo později. To se ještě dohodneme se sekretariátem výboru o tomtež tématu, ale zaměřeném konkrétně na mezinárodní eh, finanční eh, výkaznic, účetní výkaznictví. Děkuji, děkuji pane Stalojene a v tuto chvíli dávám slovo panu Sanchezovi. Děkuji, děkuji pane předsedo. Milí kolegové, pan zpravodaj Kadraui by si chtěl omluvit za to, že nemůže být přítomen této debatě. Já jsem koordinátorem ve výboru pro dopravu, tedy on je eh, členem výboru pro dopravu a musí se tedy eh, účastnit hlasování a já mám za něj přečíst jeho názor. Já si myslím, že návrh zprávy pana Stolojana se ubírá tím správným směrem a jsem přesvědčen, že musíme zajistit, aby byl hlas Evropské unie slyšen opravdu na mezinárodní úrovni, tak abychom vytvářeli mezinárodní standardy účetnictví. Ty by měly být poté aplikovány všemi. Je to je něco, co v tuto chvíli ještě nescela funguje. Nicméně, my jsme hovořili nedávno s panem Majstatem a já doufám, že zpráva pana Stolojana je velmi zajímavá v několika bodech. Hovoří se zde o roli EFRAGu a ISAB. Pan Majstat hovořil o té současné situaci EFRAGu, která v tuto chvíli není dokonalá. Hlavně co se týče role a mandátu EFRAGu, které musí být ještě jasněji definovány. Znamená, je třeba se podívat na ten celkový kontext, jak eh, jsou také chráněny všeobecné zájmy Evropské unie, jak lze opravdu prosazovat tyto, eh, tato pravidla ve všech členských státech a je třeba se podívat opravdu na všechny úrovně a je třeba se podívat na to, jak jak by tyto pravidla mohla platit na všech jaksi úrovních. Co se týče těchto pravidel, jsou velmi důležitá také pro celkový finanční rámec. Jak bude využít ten rozpočet 58 milionů? Budeme mít dostatečný vliv v těchto orgánech? Jakým způsobem se tohoto jednání bude účastnit eh, také odvětví průmyslu? EFRAK je tedy EFRAG a IASB budou schopny tady zajistit všechno potřebné eh, pro období, eh, o kterém zde hovoříme, protože tady hovoříme samozřejmě o nutnosti reformy. Pan Meistet je také zmiňoval a jsou velmi důležité. A zatím si myslím, že tady musíme se tomu tématu opravdu velmi intenzivně věnovat. Děkuji, děkuji pane Sančezovi a za liberály bude hovořit pan Klim. Děkuji, děkuji pane předsedo. Posledně jsme o tom již velmi široce nebo do široká hovořili. V tuto chvíli k tomu nemám zase toho tolik co dodat. Já mám takový dojem, že pan Mejštad se zhostil toho úkolu s velkou vážností a seriózností a i v zájmu pana Barniera je to, aby pan Mejštet přišel opravdu s konkrétními návrhy. A já se ptám, zdali v tuto chvíli máme tedy dostatečné informace, tedy aniž bychom v tuto chvíli eh, museli čekat ještě na závěry práce pana Mejšteta. Můžeme v tuto chvíli již dojít k nějakým konečným závěrům, hlavně co se týče jaksi toho eh, korporátního řízení. Tady si myslím, že eh, se toho ještě hm, hodně změní. A i z toho důvodu se ptám na ty lhůty protože tady byly navrhovány určité lhuty. Já si myslím, že tady bychom měli být trošičku agresivnější. Pokud to odložíme až na rok 2014, tak si myslím, že se toho stane opravdu velmi málo, protože rok 2014 bude volebním e, rokem. To znamená, že ta práce v podstatě nebude moci probíhat tak intenzivně. Na konci roku se také bude vytvářet nová komise a já si myslím, že tady bychom se měli pokusit celý ten proces trošičku eh, zrychlit. Já nevím i, a nebo myslím si, že pan Mištat bude do podzimu hotový, bude mít ty své návrhy hotové eh, bude mít tedy připravený ten eh, rámec pro obě dvě tyto záležitosti. Já si myslím, že bychom eh, to tedy neměli odkládat až na rok 2014. A co se týče finančního rámce, to jste řekl eh, velmi jasně. Samozřejmě v tuto chvíli nemám ještě žádná konečná jasná čísla. A já bych z toho důvodu také navrhoval následujícím. Eh, vezmeme si tedy nějakou tu tranši pro následující dva roky a podíváme se, jak eh, v podstatě celá, celý ten nový koncept corporate governance bude eh, fungovat jak si v tom mezidobí, než budou vytvářet ty nové instituce a poté můžeme rozhodnout o tom zbytku anebo si to rozdělíme na určité časové období, ale vždy s tou možností, aby to šlo pozměnit. Vlastně eh, stanovat eh, v tuto chvíli nějaké konečné lhuty, já si myslím, že to by bylo příliš předčasné. A ještě poslední bod, to je ta otázka, která nás samozřejmě zajímá nejvíce. Jak můžeme zajistit, aby v ISB byly zastupovány dostatečným způsobem evropské zájmy, aby tomu jaksi nebylo tak, jak v minulosti. A já si myslím, že tady e, v tomto směru ta zpráva není dostatečně vypovídající. E, já bych tady potřebovala nějaké konkrétnější návrhy já nevím, možná ještě zítra po jednání budete mít nějaké další informace, ale já si myslím, že v tuto chvíli ta zpráva je opravdu příliš obecná a já mám opravdu obavu, že pokud budeme předkládat takové obecné požadavky, tak v praxi toho dosáhneme opravdu velmi málo. Děkuji, pane Klimta. A za zelené hovoří pan Gigold. Já se mohu připojit k tomu, co řekl Wolf, tedy k většině těch věcí, které řekl. Z mého úhlu pohledu ty otázky, o kterých bychom zde měli hovořit, by měly být. Tedy ve chvíli, kdy budeme chtít podpořit pana Mejštata, tak si myslím, že by bylo opravdu vhodné, kdybychom v tuto chvíli již vyslali jasný signál o uvolnění peněz. Eh, ale tady si myslím, že je určitý rozpor, protože tady samozřejmě těch aktérů je velmi mnoho. Evropský parlament i v minulosti již eh, několikrát vyslal eh, varovné signály, nebyl nicméně vyslešen a zajímavé je to, co říkal Wolf, je, že tady v podstatě zajišťujeme financování na sedm let, zatímco zcela zásadní otázky jsou stále otevřené ta, já si tady myslím, že opravdu nemusíme spěchat, není to nezbytné. Měli bychom se podívat opravdu na ten bod, který pro nás je důležitý, pro který již máme peníze a tady je třeba propojit to všechno se strukturálními změnami, které probíhají. A já opravdu nevím, odkud vůbec pochází tato, tento přehnaný spěch. Vy jste, pane zpravodaji, jak se představil svou zprávu, ale já se ptám, proč tak rychle? Mám velmi konkrétní návrh návrh. Co, eh, myslím si, že bychom měli pozvat také všechny vedoucí a ředitele EFRAGu, stejně tak, jak jsme pozvali pana Stolojana. Myslím si, že by to bylo setkání, které by bylo velmi užitečné. Měli bychom hovořit i s panem Hogeforstem, eh, takto napřímo, osobně, protože samozřejmě nás tady čeká období, které bude trošičku nejasné, nebudeme vědět, kolik peněz budeme mít k dispozici, nevíme, jaký, jakým návrhem se budeme budeme řídit, jestli to bude ten návrh komise, anebo jestli půjdeme spíš tím směrem, jak nastínil eh, Wolf, to znamená, že to bude kratší, možná dvouleté období. I já si myslím, že tady tu debatu musíme ještě opravdu prohloubit. A myslím si, že možná pod vaším zastřešením, pane Stolojane, eh, bychom mohli pozvat tedy vedení eh, EFRAGu, a pana Hongforsta a měli bychom tady pokračovat eh, v debatě. Já si myslím, že tady musíme dávat pozor, abychom jednali opravdu eh, velmi adekvátně tak, abychom neuvolnili e, některé prostředky příliš rychle. Já si myslím, že tady je třeba se taky, e, si, si je třeba uvědomit, že tady hovoříme o sumách, které jsou velmi vysoké, jsou daleko vyšší než sumy, které investujeme do jiných oblastí. A z mého úhlu pohledu tady není žádný důvod pro to, abychom nečekali, než budou odpovězeny ty zásadní otázky, které jsme položili. Děkuji, pane Gigolde. Eh, sekretariát mě informoval, že se chystá slyšení v našem výboru. Bude to slyšení jak s vedoucími EFRAGu, eh, tak také s dalšími důležitými zástupci a za konzervativní stranu v tuto chvíli bude hovořit pan Kamal, pan, pan Epi. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, pan Kamal chce poděkovat zpravodaji za tuto zprávu a zejména je zpravodaj vděčný za to, že pana Meštata pozval, aby se zúčastnil zasedání konu před několika týdny, eh, což umožnilo se zorientovat v tom, co jeho mandát zahrnuje a naopak nezahrnuje. Jak poznamenává zpravodaj, závazek 2020 má upevnit globální finanční systém a přesně z tohoto důvodu pan Kamal není zcela přesvědčen, že eh, konvergence různých komplexních eh, účetních standardů nás ochrání před budoucích rizí a proto by si přál plnou diskusi. Chtěl by, aby se o tom diskutovalo. Pan Stolojan a pan Kamal proto uspořádají zítra diskusi v 10 eh, v e SP 5E2, kam zveme všechny. Eh, jednoduchá otázka je, zda si eh, přejeme americký nebo evropský vzor standardu a je možné zbližovat dva zásadně rozdílné systémy účetnícího výkaznictví. Pan Kamal je přesvědčen, že jsme teď v takové situaci, kdy účetní standardy jsou příliš spíše eh, matoucí. To znamená, že investoři zkrátka nevěří účtům, eh, auditovaným účtům mnoha banků. Dnes například je článek ve Financial Times, který ukazuje, že nové eh, kolo zátěžových testů bude třeba udělat u evropských testů, abychom zjistili, jak velký je nedostatek kapitálu. Takovéto zátěžové zkoušky budou nutné, abychom věděli, zda ty účty nám skutečně dávají správný obrázek rozvah bank. Pan Kamal v zásadě s tímto souhlasí a e, chtěl by, aby se spíše tady něco dodalo, než aby se dělaly překážky pro tento proces a doufá, že i pan Majštát přijde s rozumnými návrhy. Byl by rád, aby jeho mandát byl rozšířen, pana Majštáta, aby to zahrnovala nejenom hodnocení vládních struktur, státních struktur, které teď existují, ale aby tam byla také zásadnější revize samotných no- standardů. Je škoda, že revize pana Majštáta, tedy nařízení IAE, IAS a zpráva IASB eh, vlastně měly vytvořit tento eh, koncepční rámec, ale nespoč, ne, nespadá to do finančního programu. A navíc si myslí, že je to velká příležitost, abychom tlačili eh, na to, aby nedostatky účetních standardů se dostaly jako program na priorit a nejenom, že prostě se má těm programům účetního výchadnictví věřit. Děkuji, pan Pink. A teď má slovo komise. Eh, Děkuji. Vyslechla jsem si všechny tyto poznámky a my opravdu se ocitáme před problémem s časem. Načasování není ideální, to je zapotřebí mít na paměti. Máme tento návrh na stole Ideálně by měl být schválen do konce roku, abychom mohli postupovat dál s financováním, aby vše dostali příjemci, tak jak je to vysvětleno v tom návrhu, protože financování z EU je významnou částí pro ně, zhruba 20 rozpočtu eh, nadace EFS eh, eh, a EFRAGu, a takže bez příspěvku EU od roku 2014 tyto příjemci budou mít potíže to je přímo eh, postihne. Eh, pak ti mezinárodní, eh, mezinárodní federace účetních také bude mít problémy, pokud nebude, nebudou mít přímo prostředky. Pokud jim nedáme prostředky, nedáme prostředky technickému výboru komise, aby poskytl také svoje stanovisko, tak potom bude problém. Co tedy teď vykonat? Pan Majštat, který sám je hovořil, se všemi těmito klíčovými otázkami zabýval. Zabýval se řízením, evropským vlivem, příspěvky a uchováním evropského zájmu a dohledem nad ním. Bude mít své závěry už do konce listopadu a také jste hovořil o tom, a pan Kamal zdůraznil, že je důležité věnovat se na normám, samotným standardům a jejich obsahu a zprávě a řízení těchto standardů. To není úplně mm, součástí kompetencí pana Majštata, ale je to e, otázkou služeb komise pro vnitřní trh. A ty se tímto budou zabývat. A tam také výsledky budete mít k dispozici v roce 2014, takže to všechno je zapotřebí důkladně zvážit. A v každém případě, co se týče Um, patřičných oddělení komise. Pokud se nám nepodaří udržet financování alespoň pro 2014, tak tito příjemci budou mít závažné problém, problémy pro to, aby mohli nadále kvalitně pracovat. Děkuji. Eh, Děkuji, eh, paní Melo. A slovo má opět eh, náš zpravodaj. Děkuji. Nejprve co se týče té eh, finanční obálky, obálky pro financování, to se netýká jenom tohoto programu, to je vlastně problém, který se týká všech programů, jimž byla přidělena finanční obálka na léta 2014 až 2020. Já se o tom zmiňuji tady ve výboru Ekonu a učinil jsem tak již několikrát. Říkám, tam se tedy, co se stane, jestliže do konce tohoto roku se nedohodneme na MFF, na mezinárodním finančním rámci. Pak podle naší smlouvy eh, na rok 2014 eh, bude přidělena na obálky z roku z toho 2014 až 2020. Ale skutečný problém eh, představují ty cíle a aktivity, které spolufinancujeme. Že to vlastně bude probíhat v roce 2014 na základě starých a nikoliv nových programů. Dobře, můžete si říci, že to není naše věc, abychom tohle řešili, že tím se má zabývat eh, předsednictví eh, našeho eh, parlamentu. A jestli jsem dobře pochopil, ten signál, který jsem obdržel před několika dny, pak rada nedá ten dopis o finalizaci jednání o žádném programu, který má finanční obálku dříve, než nebude dohodnutý ten nebo dodělaný, dokončený rámec eh, v jednání mezi radou a mezi Evropským parlamentem. Ale zase je to otázka, která se bude řešit na úrovni vedení parlamentu, tedy jak budeme řešit a pokračovat v činnosti programu, eh, který obsahuje i finanční obálku. Samozřejmě, že když posuzujeme návrh Evropské komise ohledně tohoto programu, pak bychom měli eh, si jasně uvědomit, o co nám jde. Pokud eh, si přejeme změnit obsah účetních eh, eh, standardů, pak je to záležitost, která, která samozřejmě je velice příjemná, když se projednává, mnozí o tom rádi hovoří, ale zase je tam mnoho problémů, které jsou spojené s obsahem těchto standardů. Na druhé straně ale bychom si zajisté měli uvědomit, že ti, kdo nastavují účetní standardy, jsou nezávislí. A teď tady máme tento problém. My bychom rádi ovlivnili eh, ty, kdo nastavují standardy prostřednictvím těch organizací, které my sami financujeme, prostřednictvím organizací, které ale nemají právo ovlivňovat činnost těch, kdo ty standardy stanoví. Mají právo zajisté vyjadřovat svůj názor. Mají právo myslím tím naší zvláštní organizaci, která radí Evropské komisi, tak ty mohou navrhovat v Evropské komisi, zda má souhlasit, zda má podpořit schvál takový účetní standard či ne. Takže čeká nás mnoho diskusí, které už tady byly předem oznámené, ale měli bychom také si uvědomit tohle, že pokud v rámci globálního finančního trhu chceme Eh, eh, mít schválené globální eh, mezinárodní standardy účetního výkaznictví, pak tyto standardy by měla nastavit, stanovit nezávislá organizace. Co jinak samozřejmě by si Evropská unie měla nastavit nebo stanovit vlastní organizace, které vytvoří účetní standardy a ty pak budou jiné, než jsou americké nebo japonské nebo nějaké jiné standardy někoho jiného, což zajisté není cílem, o které jde eh, G20 nebo o které jde Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Evropské radě. Tudíž naše potíž s touto zprávou spočívá v tom, jak udržet správnou rovnováhu mezi naším zcela oprávněným přáním ovlivnit ty, kdo eh, nastavují proces eh, standardu nebo vůbec ovlivnit tento proces a přitom jak hájit jejich nezávislost. Pokud je o harmonogram této zprávy, já už jsem o tom hovořil se stínovými zpravodaji a myslím si, že mají pravdu. Je tady e, zvláštní poradce pan Manstein a e, ten má stanoven termín listopad 2013. Do té doby má Ekofinu předložit výsledky své práce. Samozřejmě za normálních okolností my bychom měli mít možnost se seznámit s výsledky práce a zapracovat je do své zprávy. Proto mě nedělá problém odklad eh, termínu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Ale to by zase neměla být moje úloha, ale eh, mělo by se to řešit na schůzce koordinátorů výboru EKON. Já jsem pro to, abychom s tím počkali. Dokdy to budou muset stanovit koordinátoři na svém zasedání. Jelikož tato zpráva uh, byla ohlášena jakožto prioritní zpráva eh, v rámci eh, celého balíčku 60 stran, které jsou navázány na finanční rámec 2014 až 2020. Ano, já vám opravdu mnohokrát děkuji, pane Stolojane. Pokud se týče současného ehm, harmonogramu, zatím 23. Eh, květen je závěrečným termínem pro předkládání pozměňovacích návrhů, ale ještě ehm, uvidíme, zda nedojde dojde ke změně na příští zasedání koordinátorů. Předpokládá se, že 17. června se to pak bude posuzovat ve pozměvací návrhy, myslím v tomto roce a zase prozatím se předpokládá, že hlasovat v našem výboru se bude 8. července a e, na hlasování na plenárním zasedání pak bude v říjnu. Máme spoustu času, ale e, Vzhledem k tomu, že tady tím eh, pana zpravodaje, tak přejdu k dalšímu bodu. Bude to bod 7 eh, a 8. Eh, o nich budeme hovořit společně. Dnes máme posoudit pozměňovací návrhy, bod 7, změna nařízení číslo 994 lomeno 98 o požití článku 92 a 93 smlouvy o založení eh, evropských společenství na určité kategorie horizontální státní podpory a nařízení číslo 1370 z roku 2007 o veřejných službách přepravě cestujících po železnici a silnici. A budeme zároveň eh, hovořit o bodu 8, což je změna nařízení Rady číslo 659 z roku 1999, eh, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 smlouvy o ES. Eh, Nejprve dám slovo panu Tochmanovi, který je zpravodajem pro Dorfmanovi, pardon, který je zpravodajem první zprávy. Nevidím tady eh, eh pak eh, ze stínové zpravodaje, ale tady paní Serpa Pety Kajnen, čili asi to pozměníme, změníme potom pořadí. Takže prosím, pan Dorfman má slovo jako první. Yeah. Wir haben inzwischen my jsme my jsme se podívali na pozměňovací návrhy, které jsme dostali od kolegyň a kolegů. Chceme za ně poděkovat. Byly velmi dobré a ta, celá ta naše práce byla velmi konstruktivní. Když se na to podíváte, na názory různých politických Eh, frakcí, tak vidíme, že jejich postoje jsou velmi podobné. A já se tudíž omezím na to, že budu hovořit pouze o těch nejzásadnějších věcech. Eh, vypracovali jsme již spoustu kompromisních návrhů, které se ubírají tedy tím směrem, co se týče těch eh, výjimek, to znamená o těch vyčleněných případech a systému notifikace Eh, tady se držíme samozřejmě cílů strategie 2020. Dále tady máme také specifická pravidla pro amatérský sport. My si myslíme, že v některých oblastech amatérský sport v podstatě představuje hospodářskou činnost. Také jsme se shodli v otázce, že v podstatě role Evropského parlamentu při přepracovávání tohoto nařízení není to správnou. Myslíme si, že při příštích takovýchto procesech si myslíme, že bychom měli být opravdu zapojeni do celého toho procesu spolurozhodování, protože tady jde opravdu o průřezovou záležitost. A to stejné také platí pro článek 9. Tady hovoříme o veřejné doprav, dopravě. Tady vlastně všechny skupiny eh, se shodly, shodly na vyškrnutí a ne ani jak, tak, jak si z obsahových eh, důvodů, o tom bychom mohli ještě velmi dlouho hovořit ale tady jsme opět v procesu, kde nehovoříme o spolurozhodování. To znamená, že jde opět o oblast, ve které, nebo v rámci jejího spolurozhodování bychom měli opět hrát eh, důležitou eh, roli. Mělo by tedy být jaksi pravomocí Evropského parlamentu podílet se na spolurozhodovacím procesu ve chvíli, kdy hovoříme o blokových výjimkách ve veřejné dopravě. Dále zde máme spoustu jaksi podoblastí u níž různé kolegyně a kolegové navrhovali, aby v podstatě byly eh, vyškrtnuty z té povinnosti notifikace nebo eh, oznamování. Na to se musíme podívat. Tady jde o cestovní ruch, eh, energetickou bezpečnost, péči o děti, školení a vzdělání pro dospělé a také školení a odborná příprava pro sportovce. Tady v těchto oblastech se snažíme najít nějaké kompromisní návrhy, tak aby v podstatě všechny tyto oblasti byly ještě součástí celého tohoto návrhu a v tuto chvíli vlastně je to z mé strany všechno víc, k tomu nemám co dodat. Děkuji, pane Dorfmane, a slovo má pan Kutas jako stínový zpravodaj za sociální demokraty. Uh, thank you, Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat zpravodajům oběma za vynikající práci na těchto tématech a také bych se chtěl chvíli věnovat tomu, že zapotřebí zrychlit náš eh, postup eh, časový, aby se ve výboru hlasovalo před poradou rady 29. května a to mi doufám, že nám umožní, abychom ovlivnili rozhodnutí rady. Předložil jsem řadu pozměňovacích návrhů k oběma zprávám, protože jsem stínovým zpravodajem u obou témat. U pana Dormana plně souhlasím s tím, co řekl pan zpravodaj. Kompetence je třeba zachovat. Co se týče parlamentu článku 9, u nařízení D37 z roku 2007 Evropský eh, parlament a z říjnu 2007 o eh, veřejných službách předaje cestujících po železnici a silnici. Přiložil se pozměňovací návrh na posílení pozice zpravodaje, je to 8,56 a také jsem přiložila pozměňovací návrh článku 1 řízení rady k přidání sociálního vzdělávání a zdravotních systémů, kterých eh, se netýkají ziskové činnosti, aby byly také na tomto seznamu. Pár minut před hlasováním jsme obdrželi další informace a já si myslím, že zpravodaj, myslím, že toto vezme eh, laskavě v úvahu při svých eh, kompromisech. Ke zprávě paní Pietikainen důležité, myslím, je, abychom si v úvodním ustanovení připomněli to usnesení ze 17. ledna 2008, 2013, že Evropský parlament už vyjádřil svou podporu o tom, že eh, Evropská komise má přímo získávat a obdržet eh, informace od účastníků na trhu Eh, pokud mm, informace, které jsou běžně dispozici, nejsou nedostačující pro komisi. Tímto jasně podáme sdělení komisi, že Evropský, Evropský parlament podporuje Evropskou komisi a také jsem předložil některé pozměňovací návrhy, které podle mne posilují sankce, poskytují větší pravomoci komisi, zejména to je 33, 35 a 38. A ještě na závěr těším se na zasedání stínových zpravodajů a na nalezení kompromisu. Doufám, že se nám podaří upravovat lepší text. Děkuji vám mnohokrát, pane Si Myslím, že jsem se zahla, zahledl paní Pietikainen. Můžeme jí tedy předat slovo, protože ona je zpravodajkou pro tu další zprávu změna nařízení Rady 659 1999. Thank you very much and... Děkuji vám mnohokrát. Ano, opět jsem měla dvě zprávy ve stejný den v různých dvou výborech, takže Eh, se eh, omlouvám za toto krátké spoždění. Hned půjdu eh, přímo k jádru věci. Pár mm, poznámek pozněvacím návrhu. Podle mého jsou velice neproblematické obecně. Já jsem žádné nepředložila, protože jsem viděla, že komise vykonala dobrou práci a to, co bylo zapotřebí vzít v úvahu, tak to bylo vzato v úvahu podle toho, jak jsem o tom hovořila minule. E, co se týče nových opatření navržených komisí, to bylo zlepšení efektivity kontroly státní pomocí, umožnění komisi zaměřit se na skutečně velké případy, abych, aby zajistili správné fungování jednotného trhu a také zajištění zájmů daňových poplatníků. Tyto pozměňovací návrhy jsou za, m, mm, zaměřeny na vyjasnění těchto oblastí a také podporují myšlenku, aby Evropský parlament měl jasnější úlohu za tohoto nového rámce, třeba že v těch stávajících eh, smlouvách. Nemáme zde oficiální úlohu. Evropský parlament by mohl a měl hrát aktivnější úlohu v těchto případech. Na to bych chtěla upozornit eh, poslance, eh, protože to jsou věci, které třeba také Ehm, vysvětlit přímo v, v volebních okrscích. Co se týče pravomocí komise ohledně sankcí a pokut, pozněvací návrh podporuje myšlenku, že by měly být proporční eh, objemu a proporcím toho eh, cílového subjektu. Pozněvací návrh 3637 se týká toho, že komise může ukládat pokuty a to také v případě, že nebyla poskytnuta patřičná informace. To také podporujeme, také podporuji myšlenku kolegy Epinka, eh, že nehledě na vítanou reformu řízení třetí strany i jednotliví občané by měli mít eh, možnost předkladat stížnosti a toto právo by mělo být zachováno, aby se těmito stížnostmi zabývala komise. A myslím, že to je také cíl komise. K těm větším problémům týkající se nařízení snažím se předkládat kompromisní návrhy, které připravím do, konce příštího týdne, do začátku příštího týdne a doufám, že se s nimi budeme si všichni shodnout. Děkuji vám. Paní Pietikainen za Alde. Tu nikoho nevidím, ani za zelené. Předám tedy slovo panu Epinkovi, který je štínovým zpravodem pro obě dvě zprávy. Děkuji vám, pane předsedo, já budu hovořit za ECR. Ani za ALDE, ani za zelené hovořit nebudu. Když tady nejsou, tak evidentně zelené a ALDE nezajímá politika hospodářské soutěže. Já bych eh, se s vámi rád podělil obavu ohledně státní pomoci při eh, modernizaci. Blíká se to oběma, týká se to eh, výjimek a zahrnutí. Musíme tady mít jednotnější přístup, ale jestliže se má vyčistit stůl DG hospodářské soutěže, pak to není cíl sám o sobě, abychom neudělali příliš mnoho výjimek, abychom z dohledu nevyloučili příliš mnoho aktivit, nebo abychom nevyloučili ty, kdo by mohli měli přispět k životaschopnému režimu. Pokud se týče postupu, měli bychom být opatrní, jak omezíme možnosti jednotlivých občanů eh, stěžovat si. Už teď existuje existují tady určité eh, pojistky, aby některé irrelevantní stížnosti se tam nedostaly, ale neměl by ten eh, limit být moc vysoký. Nejedná se o to, abychom přidali příliš mnoho kategorií k tomu, co už tady je. A abychom eh, plus k umožňování výjimek, kdybychom dávali více, tak by to mohlo potom způsobit velká zmatení tam, kde už se na ně současné kategorie vztahují. Bylo by samozřejmě rozumnější udělat to, že to, co tady už je, dobře, aby to fungovalo dobře a jasně. A já jsem také proti automatickým eh, výjimkám z požadavků na notifikaci pro podporu státní eh, podpory pro ty programy a projekty, které spolufinancuje Evropská unie, protože mně připadá, že je nebezpečný předpoklad, že EU e spolufinancování by automaticky zaručilo dodržování pravidel státní podpory. Proto já se těším na konstruktivní diskusy o kompromisních pozměňovacích návrzích a tím vám, pane předsedo, předsedo, děkuji. Taky vám mnohokrát děkuji pan Epingo, a já nevidím, že by se tady někdo byl za GUE. Tudíž, eh, aha, slovo má teď komise. Nevím, jestli tady máme někoho za komisi, kdo by se rád v této věci ujal slova. Děkuji. My eh, k tomu nemáme zvláštní konkrétní připomínky, jenom chci říci, že obě tyto dvě věci se teď projednávají radou, dělá se, činí se tak teď dopoledne a odpoledne a můžeme doufat, že to je poslední zasedání v radě a budeme samozřejmě přihlížet ke všem připomínkám eh, ze strany parlamentu. Ano, já vám mnohokrát děkuji, paní Melos. A slovo má tedy opět eh, zpravodaj, oba zpravodajové, a to tak, že nejprve pan Dorfman. Já herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji. Myslím si, že z mého úhlu pohledu v podstatě nemám co dodat. Stínoví zpravodajové vyjádřili svůj postoj. Já zcela podporuji to, co řekl pan kolega Kutas, to znamená, že musíme opravdu odhlasovat co nejdříve, tak abychom nějakým způsobem mohli také rozhod- eh, ovlivnit rozhodnutí rady. Mr. Dorfman, Mrs. Eh, děkuji a přejete si ještě k tomu něco říci, paní Pětkanen. Eh, děkuji za vaše připomínky a jak už jsem říkala, já eh, se budu snažit, aby seznam kompromisních návrhů dostali stínový zpravodajové začátkem příštího týdne. Mnohokrát děkuji paní Pětkanen i pane, jak říkal pan Dorfman. Eh, bude se konat 14. května schůzka se stínovými zpravodaji a um, hlasovat se bude 20. května v našem výboru a předpokládáme, že na plenárce se o zprávě bude hlasovat v červenci. Tak tím si myslím, že se dostáváme ke konci dopoledního zasedání. A budeme pokračovat bodem 9, což je e, ekonomický dialog s předsedou Euroskupiny. Dnes ve tři hodiny, říká pan předseda. Ve dvě, omlouvám se, říká pan předseda. Ve 14 hodin dnes odpoledne opět v této místnosti. Děkuji vám.